vlastně považujeme tuto žádost, tuto připomínku za schválenou. Podle článku 170 článku spolu s předsedou rady byly přijaty dva právní akty a tyto právní akty budou zveřejněny v zápisu z této plenární schůze. Nyní se dostávám k přijetí